Okay, very well then, despite some Přestože tady někteří kolegové z NV ještě jsou, musíme začít, protože i my máme před sebou spoustu práce. Nejdříve tedy přijetí pořadu jednání, pokud nejsou žádné námitky. Návrh eh, pořadu jednání je přijat beze změn. A teď bych opravdu potřeboval klid. Kolegové z ITRE, můžete diskutovat mimo sál.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 Je vlastně mi potěšením přivítat Giacoma Fasínu, který od 1. prosince přešel do Envy, do sekretariátu Envy z DG Expo a musím se rozloučit s Evou Kaněvskou a Ninou Neumann, kteří opustí sekretariát Envy k prvnímu lednu jménem výboru Envy. Bych rád oběma poděkoval za jejich podporu během těchto let a opravdu srdečně jim přeji hodně štěstí. Thank you. Uh, on interpretation status, uh... Pokud jde o tlumočení, tlumočení je dostupné ve 20 jazycích eh, s výjimkou estonštiny, lotyštiny, gejlštiny a možná dánštiny. Jako vždycky. Meeting je webstreamován a bude elektronicky dostupný přes aplikaci e-meeting. Teď máme bod číslo 4 na našem pořadu jednání a to je elektronické hlasování. Já vím, že jste unavení, ale zvládneme to rychle, protože je to krátké hlasování. Nejdříve tedy budeme hlasovat o reformě Eh, systému vlastních zdrojů Evropské unie náš zpravodaj je Ivo Belet. A rovnou můžeme začít s kompromisem 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 33, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 40 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 6, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti zdrželi se, ověříme toto. Has everybody voted? Hlasovali všichni? Opravdu, opravdu hlasovali všichni dobře, končím hlasování. Je to přijato. And, uh, final vote. A závěrečné hlasování elektronické. Kdo je pro? Promiňte, za to se omlouvám, říká předseda. Končím hlasování. Ne ještě, promiňte. Jste pomalý moc. Push the button. Smačkněte ten knoflík. Musím ukončit hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Žádný aplaus. A teď eh, bod 5, což je hlasování o Evropské strategii pro podporu bílkovinných plodin. Spravodaj je Georgi Helvéni. Kompromis jedna. pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželo se. Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, přijato 31 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, proti, prosím vás, zvedejte ruce. Zdrželi se. Já to musím ověřit. You are checking 40. Ověřujem čtyřicítku. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, čas 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, ne, odpada. Jo. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se. Musím to ověřit. 52. Close. Končím. Přijato. 53 pro proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Closed. Končím. Přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58. Omlouvám se. 58 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, můžeme to ověřit. 62, ověřujeme 62. Close. Končím. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit? Dobře, ověříme. 77. Končím. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 80 část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88, 93. Ověřujeme 93. Close. Yeah, reject, rejected. 88 for. 88 pro, proti, zdrželi se, já nevidím informace od EPP, takže prosím ještě jednou. 88 pro, proti, zdrželi se, uvěříme. Vote is closed. And that is adopted. Je to přijato. 92. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 89 pro, proti, zdrželi se, přijato 91 pro, proti, zdrželi se, přijato 96 odpadá, dobře, to je dobré. Tři podměvací návrhy odpadají. 94 split vote, první část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ale vy nezvedáte ruce. and vote is closed. Končím hlasování, je to přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se. Nevím. Musíme to ověřit, ale bylo by opravdu užitečné, kdybyste zvedali ruce. To opravdu dost pomáhá, když hlasujeme zvednutím ruky, když tu ruku opravdu zvednete. Končím hlasování a je to zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 100 pro, proti, ověříme. Closed. Končím. Přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se přijato 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 106 pro, proti, to musím ověřit. Closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 116 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro. Chcete ověřit 118? Dobře, ověříme si. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro,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 proti, zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování elektronicky. Končím. Přijato. Blahopřeji zpravodaji a děkuji za to, že jste mi připomněli, že jsem Čech. Um, no, no, there's one point before. So may I ask you those who want... Prosím ty z vás, kteří nás chtějí opustit eh, a jít slavit, tak aby postupovali rychle,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 okay. Děkuji a hned začneme bod číslo 6 na našem pořadu jednání, což je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu na rok 2018. A já dám hned slovo našemu zpravodaji z EPP, to je pan Melo. Pane Melo, Probuďte se, máte slovo. Please, colleagues, let the report... Prosím, kolegové, nechte zpravodaje přednést úvod. Já budu stručný. Děkuji. V zásadě portugalskštině. Tento evropský semestr je příležitostí, jak spojit environmentální politiku s rozpočtovou a s dalšími prvky rovnovážného nebo vyváženého rozvoje. Já navrhuji takový výchozí bod pro spolupráci se stínovými zpravodaji v různých aspektech. Je třeba především zdůraznit zásady vyplývající ze sociálního pilíře, z evropského sociálního pilíře. Je to zodpovědnost evropských institucí, sociálních partnerů, je to velká výzva, ale také nová šance. Sama investice do zdravotní péče je vnímána jako investice, protože napomáhá sociální soudržnosti a v současné hospodářské situaci je také třeba provést evropskou revizi mechanismu civilní obrany, ochrany, aby bylo zaručeno, že zde bude odpovídající rezerva při doplnění národních zdrojů, aby se posílila kolektivní reakce v Evropě na takové katastrofy, jako jsou požáry nebo povodně. Víme například, že v zemi Jižní Evropy vládne sucho a zároveň katastrofální povodně, vyžadují, aby signatáři pařížské dohody splnili odpovídající cíle týkající se klimatických změn. Potřebujeme také strategii vyváženého hospodáření s našimi lesy, abychom bojovali s klimatickými změnami. To je vše z mé strany. Prosím, slovo má pan předseda. Děkuji. Nevidím zde stínového zpravodaje z SD, z EKR takže GUE paní Konečná tady taky není. Výborně. Chce si někdo vzít slovo z poslanců? Ne, takže dám slovo komisi. Děkuji. Já doufám, že mě slyšíte, protože nevidím žádný mikrofon, ale možná se parlament tak zmodernizoval, takže vy mě slyšíte? Ano, Všichni vás slyší. Dobrý den. Já jsem ředitel pověřený implementací a podporou členských států na generálním ředitelství pro životní prostředí. A komise by ráda poděkovala výboru NV Evropského parlamentu za podporu a za jednání o této záležitosti a za to, jak se postavila k evropskému semestru a za to, že podpořila také větší ozelenění té roční analýzy růstu. Máme konkrétní připomínky k návrhu stanoviska, které je teď předloženo v odstavci 1. Návrh stanoviska volá po nový rozvojový model pro selektivní investice, které by investovaly do strategických oblastí. Možná si vzpomenete, že komise ve svém sdělení o evropském semestru 22. května tohoto roku uvedla, že udržitelný rozvoj, cíle udržitelného rozvoje jsou teď plně integrovány do semestru. Eh, roční analýza růstu 2018 se více zaměřuje na udržitelný růst, eh, investice, které posilují Eh, environmentální udržitelnost mají potenciál podpořit produktivitu a růst hospodářství prostřednictvím posilování efektivity zdrojů a snižování vstupních nákladů a také dopadů a externích zdrojů. Roční analýza růstu také uvádí, že investice do zdravotnictví a hospodářství, kruhové hospodářství může zvýšit jak produktivitu, tak zaměstnanost. Veřejné zakázky, investice do odpadové a vodní infrastruktury infrastruktury kritických eh, surovin, biopaliv a biochemikálí jsou konkrétní příklady, na kterých bychom mohli pracovat. Takže bychom rádi požádali výbor Envy, aby podpořil také tím, že bude mít odkaz na tyto oblasti odstavci 8 návrhu stanoviska apeluje na komisi, aby vytvořila udržitelnou strategii pro lesy. Komise plně souhlasí s tím, že je důležité mít udržitelnou zprávu lesů a že je také potřeba, aby lesy byly nejen odolnější efektům klimatických změn, ale také, aby lépe se využíval jejich potenciál při zmírňování klimatických změn tím, že se posílí funkce jako úložišť uhlíku. Toto má prominentní místo třeba v akčním plánu pro e, biodiverzitu, pro přírodu, pro přizpůsobování se klimatickým změnám. Řada legislativních nástrojů a finančních nástrojů je také k dispozici k tomu, aby se podpořila ta směrnice pro rozvoj venkova, financování ze společné zemědělské politiky a tak dále. 23. listopadu tohoto roku, tedy nedávno, a s tím, že jsme si, že si tedy komise uvědomila rostoucí riziko, které souvisí eh, s požáry a tak dále, tak navrhla novou záchranou rezervu, aby se posílila prevence vůči katastrofám a také mechanismus civilní ochrany v souvislosti s lesními požáry. Hlavní výzvy spočívají v uplatňování, v praktickém uplatňování všech těchto opatření. A my se cítíme povzbuzeni tím vaším apelem, že je třeba zajistit lepší zprávu lesů. Naše komentáře jsou tedy dvojí. Na jedné straně bychom eh, s Evropským parlamentem eh, a výborem Envy chtěli, aby tedy podpořili do odstavce 1 začlenění specifických oblastí a náš druhý komentář se týká vašich lesních návrhů, které vítáme. Děkuji za vaši podporu. Have I seen a, another hand from commission? Or... Hlasí se ještě někdo další za komisi, nebo se mýlím? Floor is yours for a brief comment. Ano, velmi stručně, protože eh, kolega to již velmi vyčerpávajícím způsobem všechno řekl. Já bych chtěla pouze poděkovat výboru za eh, generální, eh, za generální sekretariát. Děkujeme vám za váš rychlý postup, děkujeme vám za tuto věc. Toto je velice důležité pro budoucí vývoj, takže my budeme velmi vděční za to, co děláte také během naší další práce. Děkuji. Zpravodaj se nechce vyjádřit, takže pokud jde o lhůty, tak pro pozměňovací návrhy tady máme 13. prosince 2017 do 11 hodin, pouze v angličtině a hlasovat na výboru Envy by se mělo 24. až 25. ledna 2018 a na výboru Econ se bude hlasovat 22. února 2018. Dobře. Podíváme se, jestli již eh, dorazili naši hosté, abychom mohli pokračovat eh, s dalším bodem. Musíme počkat na informaci, zda pan Rázy je již mezi námi. Um, uh, Můžeme pokračovat bodem 7 eh, našeho programu, což je výroční výměna názoru s výkonným ředitelem Evropské agentury pro léčiva, eh, pro léčivé přípravky, panem Gidem Razim, tedy eh, s ředitelem agentury EMA. Jsme velice potěšeni, že máme tuto možnost diskutovat o programu agentury 2000 2017, 2018 a um, um, také s ohledem na vývoj v některých členských státech si rádi poslechneme, co je nové. Takže bez prodlení předávám slovo uh, Gídovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Je pro mě velkou ctí, že mohu být opět mezi vámi a podat zprávu o uplynulém roce a u té příležitosti bych chtěl také poděkovat paní Biliana Borzan za dobrou spolupráci. Po více než roce velké nejistoty, alespoň část té nejistoty zmizela a konečně víme, že se přestěhujeme do Amsterdamu přesun a příprava evropské eh, sítě léčivých přípravků na odchod Spojeného království je pro nás eh, velkou zátěží. Více než 40 pracovníků nyní eh, výlučně pracuje na této záležitosti a proto nemají kapacity na to, aby se věnovali svým běžným úkolům. A to vše Navíc nad to, že jsme již v posledních pěti letech neustále snižovali počet našich zaměstnanců, a to navzdory tomu, že eh, neustále roste pracovní zatížení a máme tady eh, rozpočtové eh, zátěže. Ehm, tedy naše aktivity jsou tím dotčeny. Interně jsme museli seškrtat naše školení, některé audity, byli jsme nuceni odložit eh, velmi potřebné aktualizace naší IT infrastruktury, protože jsme museli prioritu eh, dát eh, práci se zaměstnanci a různým celoevropským tematickým projektům. Mm, takže některé věci v IT struktuře jsme museli odložit. Pokud jde o externí rozměr, tak jsme již museli snížit rychlost, kterou eh, poskytujeme eh, data o klinických pokusech. Z toho vychází naše informace. Museli jsme také omezit počet eh, našich konferencí a setkání a také jsme museli odložit evropský webový portál s veřejnými informacemi o léčivých přípravcích povolených v Evropské unii. Zatím pravděpodobně nikdo tyto změny nezaznamenal protože eh, my jsme si tady stanovili priority v našich úkolech a protože eh, máme výkonné pracovníky, eh, kteří jsou opravdu velmi neúnavní při naplňování našeho pracovního programu. Ale všichni musíme být připraveni, protože v budoucnosti bude zřejmý eh, dopad na efektivitu našich aktivit. Je to nevyhnutelné. Ovšem eh, s ohledem na všechny tyto okolnosti jsem tento rok velmi spokojen, protože přesto všechno se nám podařilo splnit naše klíčové úkoly v té kvalitě, kterou od nás očekáváte. A rád bych se s vámi také podělil o další eh, aktivity, které jsme eh, byli schopni završit předtím, než eh, dojde na to přechodné období. Například před dvěmi týdny jsme spustili vylepšený systém Eudra Vigilance. Je to informatický systém, který je páteří pro oznamování možných vedlejších eh, účinků léčiv v Evropské unii. Díky tomu můžeme mnohem eh, snáze podávat zprávy a analyzovat tyto informace, což vylepší bezpečnost pacientů v Evropě. V září eh, jsme uspořádali první veřejné slyšení v EMA a vaše kolegyně Linda McEwen, když se Eh, když přicestovala na naše slyšení, tak uvedla, eh, že poskytnout pacientům platformu, kde se mohou vyjádřit, vyjádřit svůj pohled, je správnou věcí. A já bych vám chtěl poděkovat, eh, poděkovat vašemu výboru Envy, protože vy jste nám velmi pomohli při uskutečňování veřejného slyšení. A dále jsme zvýšili naše úsilí při rané spolupráci Eh, v rané fázi vývoje léčiv. Hmm. Myslím si, eh, že máme nebývalé výsledky, pokud jde o naše úsilí o vědecká doporučení v roce 2017, což zahrnuje stále více také eh, orgány pro posuzování zdravotních technologií. A já si myslím, že všechny tyto výdobytky Ehm, vedou k tomu, že jsme ve velmi dobré pozici před tím, než tedy eh, se dostaneme do toho 16-měsíčního přechodného období eh, před naším přesunem do Amsterdamu. Toto město nám velmi vyhovuje, má zde velkou eh, konektivitu a velká část našich zaměstnanců zvažuje přesun do tohoto města. Ale musím hovořit velmi jasně. Přesunout tak obrovskou organizaci, jako je EMA, do nové e, země je obrovsky obtížný úkol, a to i za velmi výhodných okolností a podmínek. A navíc my zde máme velmi eh, napjatý, ambiciozní harmonogram, eh, protože 20. března 2019 musíme opustit Londýn. Eh, já jsem samozřejmě optimistický, ale je tady celá řada úskalí. V tuto chvíli největším úskalím je, že v té době, kdy se budeme muset přesunout do Amsterdamu, zatím ještě nebude pro nás připravena budova, ve které máme působit. Úzce a intenzivně spolupracujeme se s nizozemskou vládou, abychom nalezli jiné přiměřené přechodné řešení. A e, to musí proběhnout velmi rychle, protože potřebujeme budovu, abychom e, mohli kontinuálně vykonávat naše úkoly od konce března 2019. A zatím ještě nevíme, kolik pracovníků se přesně přesune. Náš průzkum ukázal, že až 81% zaměstnanců EMA eh, se zamýšlí nad eh, tímto přesunem uvažují o tom, že se přestěhují, ale to je e, ten nejoptimističnější scénář a e, i v tom nejlepším případě se e, tedy ztratíme jednoho z pěti našich zaměstnanců a to samozřejmě bude mít velký dopad na naše aktivity. Navíc zatím ještě nevíme, kdo se přesně přestěhuje, což znamená, že nevíme, o jaký typ expertízy a znalostí bychom mohli přijít a mm, ono to opravdu trvá dlouho, než získáte tuto expertízu eh, mm, specifickou pro EMA. Proto pečlivě eh, flá, mm, plánujeme um, tyto věci také se sítí EU pro léčivé přípravky. A ehm, to, že odchází Spojené království, znamená, že musíme rozdělit eh, jejich úkoly nově mezi 27. A my tady provádíme analytickou práci, abychom identifikovali všechny možné mezery v expertíze a tady nám velmi pomáhá proaktivní přístup členských států. Mnohé z nich již přijali konkrétní e, kroky a rozhodnutí v oblasti investic a zaměstnanců. Hmm. Společná pracovní e, jednotka EMA a členských států eh, by nám měla umožnit eh, zachovat naše klíčové aktivity, i když v některých oblastích se to rozhodně dotkne. Uvedu několik z nich Ehm, musíme například eh, omezit naše školení eh, a eh, další věci. Musíme zpomalit provádění důležitých nařízení, jako je například nařízení o ochraně dát a nebo legislativa o zdravotních prostředcích, potom také legislativa o klinických pokusech a tak dále. Musíme pravděpodobně odložit spolupráci s veřejným ochráncem práv, pokud jde o oblast eh, včasné angažovanosti. A to eh, nás velice mrzí, protože my jsme jedna z institucí, která má velký prospěch eh, z přísného přístupu paní ombudsmanky v posilování administrativních postupů. Například eh, nedávný, nedávná eh, pozitivní revize paní eh, ombudsmanky, pokud jde o hodnocení vakcíny proti HPV, ukázala, jak jsou důležité její poznatky pro posílení veřejné důvěry v naší práci. Toto je nejkritičtější okamžik pro EMA v celé její 22-leté historii. Volbou města Amsterdam můžeme eh, očekávat, že eh, nedojde k žádné velké krizi, pokud jde o veřejné zdraví a, a ani nedojde k deficitům v bezpečnosti při monitorování léčiv a ani nedojde ke spožďování při schvalování léčiv. Ovšem má to určitou cenu, kterou budeme muset zaplatit v jiných oblastech našich aktivit. Čeká nás obrovský kus práce a velká zátěž a, po, a zvládneme to pouze e, díky vaší e, kontinuální podpoře. Děkuji, pane předsedo, a rád zodpovím vaše otázky. Um, Ruiz, is... Uh, Děkuji Já teď dávám slovo paní Cabezon, která vystoupí jménem naší kontaktní osoby Biljany Borzan. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane ředitele, agentury EMA. Já plně chápu problémy, které sebou vždycky každá změna přináší. A určitě vyvineme úsilí, aby tato změna byla dostatečně pružná pro celou Evropskou unii. Já bych byla ráda, kdyby to bylo buď hlavní město, anebo Barcelona, ale také si uvědomujeme, jak obtížnou situaci teď prožíváme, ale jsem si vědoma toho, že to také vyřešíme. Z otázek, které bych vám ráda položila, jsou zde dvě oblasti. Vakcíny a pobídky, pobídky k výzkumu. EMA nebo Evropská unie prostřednictvím agentury EMA má centralizované autorizace všech léků. I speciálních léků a také těch a také léku na vzácné choroby. Aby byla tedy stanovena cena a proplacení, které bude dostupné pro občany. Jsou to také nástroje, nebo tedy léky, které se čím dál více zaměřují na specifické oblasti a my je také podporujeme pomocí pobídek. Ale myslím si, že ohledem na to, jak se vyvíjí medicína, tak si myslím, že to povede k tomu, že ty skupiny budou menší a že výzkum bude mít jiné potřeby. Proto si myslím, že ten systém pobídek eh, bude muset být eh, přepracován. Nevím, jestli to budete vy, ale myslíte si, že je to ekonomicky a sociálně udržitelné, protože tady nejde jenom o to podívat se na to, zda budeme schopni poskytnout eh, všechny pobídky, které máme k dispozici, ale také zda to potom bude dostupné pro občany. Já si myslím, že bychom se měli znovu zamyslet eh, nad systémem pobídek. Možná ne všechny ty pobídky by měly být eh, poskytnuty. Možná bychom si měli uvědomit třeba exkluzivitu trhu v jistých oblastech. A v kontextu, o jakém diskutujeme, boj proti antimikrobiální rezistenci a také revize tohoto systému by měla být provedena obezřetně, protože v kontextu odolnosti vůči mikrobům to je také odlišné. Takže jak z dlouhodobého a střednědobého hlediska vidíte udržitelnost eh, tohoto systému pobídek a zda jsou nutné ty certifikáty na tržní exkluzivitu. Dále, očkovací látky. Určitě potřebujeme nové očkovací látky, ale mě znepokojuje ta kampaň, která se vede proti očkování v členských státech. To potom staví do rizikové situace velkou část obyvatelstva, protože zde chybí ta část imunizace nebo část populace není imunizována. Myslím si, že by bylo nutno vést transparentní kampaň o vedlejších účincích očkovacích látek, především těch nejkontroverznějších, abychom ujistili, uklidnili obyvatelstvo, protože tento postup eh, má negativní dopad z dlouhodobého hlediska na obyvatele. Děkuji. A nyní má slovo Petr Líze. Já, Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji Guido Razimu za eh, jeho vysvětlení. Mám velké pochopení pro to, že stěhování Emmy z Londýna do Amsterdamu Eh, je něco, čím se velmi zabýváte. Máte tam jistě starosti a problémy. Já už jsem s vámi hovořil před několika měsíci na telefonicky. Hovořili jsme o tom, že je třeba nalézt atraktivní místo, aby eh, přilákalo vysoce kvalifikované pracovníky. Že ne každé místo je vhodné pro to, aby tito vysoce kvalifikovaní pracovníci z Londýna měli zájem se tam přestěhovat. Takže já to chápu. A chápu také, že mnoho lidí v agentuře EMA se zabývá tím tématem, jak je možné dobře zorganizovat ten proces stěhování, ale pane Razi, to, že jste hovořil pouze o tom stěhování, to není možné. My se musíme také každodenně zde v parlamentu zabývat problémem Brexitu. Také bychom mohli každý den hovořit pouze o Brexitu. Ale občané očekávají od Evropy víc, než abychom neustále hovořili pouze o Brexitu a problémech, které s ním souvisí. Musíme být schopni jednat, fungovat, musíme si stanovit politické priority a řešit praktické problémy. A to také očekávám i od EMI a všech jejich představitelů. Paní Gabeson hovořila o některých tématech, které nás zde na výboru zajímaví a zajímají také pacienty, takže prosím, přestaňte hovořit stále pouze jen o Brexitu. Musíme řešit reálné problémy. A já bych se rád vrátil k jedné věci, kterou zmínila paní Gabeson a velmi rád bych to ještě zdůraznil a chci od vás na to jasnou reakci. Jde o antimikrobiální rezistence. My jsme o tom často hovořili, já s vámi i s vašimi zaměstnanci, také zde na výboru. Není možné, abychom stále pouze hovořili a nic nedělali. Tento parlament několikrát vyzval Evropskou komisi, aby vytvořila systém, toho, jak získávat nové typy antibiotik. To je velmi komplikované. Není na to jednoduchá odpověď, ale odpověď nalézt musíme. Nezávisle na tom, co učiníme, jak přísně e, budeme regulovat antibiotika, jak dobře je budeme používat, vždy se nakonec dostaneme do situace. Já jsem včera ještě hovořil s jedním mikrobiologem, který mi říká, že již jsme v té situaci. Budeme a jsme v té situaci, že ty rezistence máme. A pět let diskutujeme o tom, jak vytvořit systém, který podpoří to, aby se dostávaly na trh nové typy antibiotik, které se nebudou ale používat jaksi v plné šíři, ale budou velmi přísně regulovány. Já jsem nyní eh, se dozvěděl jednu věc. Eh, François Grostet a já jsme hovořili s Jánem Klodem Junkerem a eh, to, co jsem se dozvěděl, je zděšující. Komise vůbec nehodlá něco takového předložit a dále jsem se ještě dozvěděla, to bylo ještě horší, že komise chce se rozhodla, že do, do června příští roku bude dělat legislativu a pak už vůbec ne. Od června příští roku vůbec žádným legislativním návrhem nepřijde, což pro nás znamená, že by příštích tří let vůbec nebudeme mít žádný návrh legislativy, který by řešil tomuto problému. A já se vás provám jakožto zástupce EMI. Máme tři roky čas Můžeme se prostě jenom opřít eh, do křesla, nic nedělat a máte pocit, že ti mikroby si počkají tři roky, eh, než začnou, než začnou eh, tady nám zabíjet lidi. A jak to tedy vidíte? Jak zabránit tomu, abychom měli široké rezistence vůči určitým typům antibiotik? Jak dostaneme na trh ty nové typy přísně regulovaných antibiotik? Co chcete s tím udělat? Nebo budete pouze klidně sledovat, jak tady umírají lidé? Děkuji, Miriam Dali. Děkuji, děkuji profesoru Rázemu za to, že přišel a poskytl nám aktuální informace ohledně toho, jak to vypadá s tím přestěhováním. Já chápu, že je to obrovský úkol, možná ještě větší, vzhledem k tomu, jak je to načasováno, jak málo času ne, to přestěhování máte. Navíc jste zdůraznil také možnost, že zde nebudete mít fyzicky budovu, kde by tedy Emma mohla sídlit v Amsterdamu. Že to vlastně nebude hotovo do okamžiku, kdy se budete muset přestěhovat. A vzhledem k celému tomu přestěhování, které není jednoduché, a které navíc přichází v okamžiku, kdy Emma musí pracovat na velmi složitých záležitostech, tak eh, my si uvědomujeme, že to může být všechno velmi složité. Chci se zeptat, zda máte nějaký plán B, když například se fyzicky nebudete moci přestěhovat do budovy v Amsterdamu do data, do kdy by Emma měla opustit Londýn a jestli tedy nějaký plán B máte a jak k tomu přistupujete. Kromě toho přestěhování, to je samozřejmě velmi citlivá otázka, já bych vám ráda položila dotazy, na kterých pracujete jako agentura. Ráda bych navázala na to, co už tady zmínili kolegové, a to je antimikrobiální rezistence. To pro nás, především pro tento výbor, je mimořádně důležité téma Znepokojuje nás to. Všichni z nás hovoří s různými odborníky, různými profesionály, kteří nám poskytují další informace ohledně rozsahu tohoto problému. Ale také, když se podíváte na jisté statistiky, tak vidíte, jak je to obrovské. 5 miliard eur. To jsou tedy náklady na antimikrobiální rezistenci. A pokud se podíváte na to, co říká Světová banka o antimikrobiální rezistenci, tak to vypadá, že do roku 2050 eh, by to mohlo způsobit eh, obrovskou eh, makroekonomickou škodu a že je také zodpovědná za 25 tisíc úmrtí ročně. Proto tedy pracujeme i my na zprávě z vlastní iniciativy v tomto výboru, abychom vytyčili pozici tohoto parlamentu k antimikrobiální rezistenci. Jakou roli si myslíte, že EMA může v této věci sehrát? Především, protože eh, pacienti nebo tedy zdravotníci jsou eh, dobrým zdrojem informací. Máte lékaře, kteří dávají přednost předepisování antibiotik. Takže jak si myslíte, že může EMA ovlivnit předepisování antibiotik? A pak ještě další téma. Ráda bych se zaměřila na nařízení o klinických testech. A to bylo dohodnuto v roce 2014, pořád ještě čekáme až vstoupí v platnost. EMA musí vytvořit databáze, jak si dokážete představit. My toto nařízení pokládáme za velmi důležité pro podporu nového lékařského výzkumu, ale také, aby se zajistila transparentnost výsledku testu Jaká je tedy situace, jak si EMA stojí, co můžeme očekávat a možná pokud máte nějaký harmonogram, kdy tato nová databáze může být dokončena, kdy jako agentura dokončíte. A poslední otázka se týká očekávaného návrhu komise o hodnocení zdravotnických technologií. Já si myslím, že EMA má roli v takovéto legislativě, v takovémto návrhu. Zajímalo by mě, zda vy si myslíte, že Emma v tom má sehrát svou roli a pokud ano, tak eh, jakou? Jakou roli by měla sehrát eh, v návrhu, který se zaměřuje na hodnocení zdravotnických technologií? Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo zástupci EP eh, v správní radě EMA profesoru Jarnovi, který nám přednese stručné hodnocení. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je to zcela mimořádný rok, mimořádná situace, protože se Britové rozhodli opustit EU a v důsledku toho Emma se musí přestěhovat do Amsterdamu. A to je velká výzva pro výkonného ředitele a personál. A z mého pohledu Guido Rázy a jeho personál udělal to nejlepší proto, aby mohl tento přechod, přesun proběhnout co nejhladším způsobem. Těžko říct, jak to dopadne, ale myslíme si, že výkonný ředitel a správní rada, včetně mě jako zástupce Evropského parlamentu. My všichni máme plnou důvěru v to, že výkonný ředitel a jeho personál poskytne ideální podmínky pro tento přesun do Amsterdamu. No a pak je zde ten další problém, na který jsme upozornili a antimikrobiální rezistence práce bude pokračovat. Děkuji. Chce se komise vyjádřit? Slovo má tedy komise. Abych ráda reagovala na některé z bodů, které byly vzneseny, ale možná by to bylo jednodušší poté, co profesor Rázy přednese svou reakci. Ne, to není možné. Profesor ukončí diskuzi, takže pokud nemáte k tomu co říct, tak to je všechno. Já se chci vyjádřit k některým bodům především k antimikrobiální rezistenci. Chci jen ujistit poslance, že AMR je pro komisi jednou z priorit a máme akční plán, který je založen na jednotném přístupu a jehož cílem je řešit takové věci, jako je výzkum a vývoj, investice do výzkumu, boje proti antimikrobiální rezistenci a tak dále. Také máme systém, který se týká autorizace těchto léčiv. Zároveň jsme si také vědomi, že kvůli povaze antibiotik bychom měli posoudit také nové obchodní modely, podnikatelské modely. Máme zde pilotní projekty, ze kterých se snažíme poučit a máme také tedy ten akční plán komise. Děkuji. Děkuji. Petr, ale stručně. Protože máme trochu času, tak já bych to rád ještě jednou upřesnil. Milá zástupkyně Evropské komise, vážený pane Razy, samozřejmě jsme si pročetli akční plán a samozřejmě jsme právě velice bedlivě naslouchali ale je zjevné, že komise dělá jakási šetření, bla, bla, bla, ale ne, prostě nepředloží žádný návrh zákona před eh, polovinou června příštího dne. Leda, že by konečně začaly pracovat eh, poněkud rychleji a také EMA. Evropská komise sama ohlásila, že po polovině června příští roku prostě nepředloží žádný další legislativní návrh. Pokud tomu tak bude, tak nebudeme mít v tomto volebním období žádný legislativní návrh, který se týká AMR. V dalších příštích tří letech nebudeme mít také žádný legislativní návrh, což znamená, že i nadále budou lidé umírat, protože ten problém neřešíme. Vy hovoříte o akčním plánu, to nestačí. Tam je příliš mnoho bla, bla. Odpovědné příslušné generální ředitelství, alespoň od té doby, co Jean-Claude Juncker je předseda komise, nepřišla s jedním jediným návrhem zákona v žádné oblasti. Jedině, co teď přišlo, je tedy řešení sídla EMI. O tom se můžeme ještě jednou pobavit extra. Já očekávám jasný výrok v jasnou informaci, což nemůže udělat eh, tady úřednice eh, komise, ale od EMI, od pana Raziho, očekávám jasné vyjádření v tom třislu, že nemůžeme čekat tři roky s řešením problému a pot, proto už, eh, jak si poradíte radě a komisi, aby ten problém řešil i hned teď, aby se dořešilo v tomhle volebním období. Ano, děkuji. Teď je čas jednat pro Mgida Ráziho. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se eh, zareagovat na většinu nebo na, na ty otázky a připomínky, které nejsou překvapivé. A já samozřejmě sdílím všechny ty obavy a pokusím se co nejlépe na ně odpovědět a mm, nastínit nějaké řešení tam, kde to bude možné. Eh, začnu eh, antimakrobiální rezistencí, protože to je společné téma všech eh, čtyř nebo pěti řečníků, kteří promluvili. Za prvé, pokud jde o AMR a Brexit, eh, AMR je jednou z prioritou, eh, která zůstane až do posledního dechu na našem plánu, na našem programu. A Eh, pro mě je to velmi tedy emociální věc a eh, já, já jsem totiž mikrobiolog původně a to je pro mě eh, důležité nejenom na základě té instituce, pro kterou sloužím, ale i na základě toho, že jsem dříve byl vědcem v této oblasti. A e, pak jsou tady e, další e, akce v tomto legislativním období, které můžeme, kde můžeme věci ovlivnit a my se to snažíme v roce 2006 až 2008 až do roku 2020 řešit a, a po veterinární stránce to řešíme specifickými pokyny, kde tedy se snažíme také monitorovat tyto věci v Evropě a je používání antibiotik v Evropě a snažíme se dospět k výsledkům. Ta iniciativa postupuje poměrně dobře a jak tady eh, řekli všichni z vás, toto je velmi komplexní úkol a eh, je tady mnoho různých eh, úrovních Ehm, jsou tady pobídky pro výzkum, pro ehm, producenty, ehm, jsou tady mm, pobídky, pokud jde o trh. A pak tady máme nařízení, které by mělo ty věci usnadnit, nemělo by se stát další překážkou pro velmi eh, omezené možnosti, které tady máme. Neustále jsme v kontaktu a právě eh, proběhlo nové kole eh, interakcí s FT a PMDA a eh, pokud tady něco pozitivního přichází, přijde a, a regulátoři se neschodnou, tak to by vedlo k dalšímu spoždění. Takže my se snažíme a, vše, dělat vše pro to, abychom byli připraveni a uvědomujeme si, že eh, ty nové klinické pokusy v této oblasti mohou využít určité technologie, ale ehm, zároveň je potřeba mít eh, adaptivnější přístup, tak aby bylo možné ty věci hodnotit. Eh, Prime je dalším způsobem, jak podporovat nové špičkové eh, návrhy a vědecké věci v rámci EMA a hmm, máme tady jednoho Máme v EMA e, specialistu, který se věnuje těmto věcem, pak tady máme také pokyny, e, na které se ptala tady paní Dali a e, tady vlastně to je taková věc, kterou můžeme udělat s našimi omezenými kapacitami, protože toto je samozřejmě hlavně na členských státech a lékařích. Ovšem, eh, my se snažíme neustále aktualizovat tyto věci a podporovat komunikaci tak, aby to vše bylo lépe používáno. A eh, za tři roky nebo za šest měsíců tedy tak zase to stane za tři roky nebo za šest měsíců, to je nepředvídatelné, nemůžeme k tomu něco říci, nemám eh, další informace eh, vedle těch, které tady již eh, jsou prezentovány v rámci VHO a mm, EMA. Mohu vám říci, že dosahujeme pokroku každým dnem, to znamená, každý den je to o něco lepší. Samozřejmě nechceme ztrácet čas, ale bohužel časový rámec nemohu blíže upřesnit. Další věc, jedna z klíčových otázek je, jak financovat vakcíny um, v rámci výzkumu a jak řešit vysoké ceny to samozřejmě přesahuje náš přímý vliv, ale jako obvykle se snažíme dělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli k těmto věcem v těch mantinelech, ve kterých se můžeme pohybovat. A um, pak tady přichází legislativa, pokud jde o osobní léky. A tady je několik úrovní. My se tady snažíme mít včasnou angažovanost, snažíme se vysvětlovat věci tak, abychom tady měli mnohem lepší e, důkazy, pádnější důkazy a zadále také podporujeme a posilujeme používání registrů, tak abychom měli opravdu spolehlivé důkazy, eh, protože potom to může vést k schválení eh, takových léků, ale uvědomujeme si, že pokud cenový model se nezmění, tak naše práce by byla zbytečná. My se snažíme tady ty věci usnadnit, tak aby celá ta mašinérie byla efektivnější, ale to vše by um, bylo zmařeno, pokud by nevznikl nový cenový model, nový model oceňování léčiv. Um, a angažovanost HDA, eh, tak eh, tady eh, využíváme různé vědecké poradenství a to nám velmi prospívá, protože když se shodneme, když se sejdeme u stolu, tak se dohodneme na všem, ale jakmile opustíme jednací místnost, tak eh, se dohodneme pouze na 60%. To je eh, dobrý začátek, není to samozřejmě dostačující, ale jak říkám, dobrý začátek. Pokud jde o spolupráci s HDA, tak tady eh, uchováváme data a měli bychom jejich využívání učinit co nejefektivnějším. Vše by mělo probíhat paralelně a pokud eh, orgány HDA eh, s námi řeší ten program od samého počátku, tak mají možnost požadovat o další, eh, požádat o další důkazy, které eventuálně potřebují a není potřeba pět nebo šest let čekat. A my tady čekáme na to, až komise to celé posune vpřed. My samozřejmě doufáme, že to nezmění naši oblast pravidel a měli bychom zohlednit relativní efektivitu od samého počátku celého procesu. To by velmi prospělo výzkumu, průmyslu i pacientům a vedlo by to k udržitelnosti. Tak to my v rámci EMA vnímáme naši roli. Doufám, že jsem poskytl dostatek informací. Vím, že jste jistě toho očekávali více. A já taky děkuji Lénerovi za velkou podporu i za konstruktivní kritiku na správní radě, ale myslím si, že se nám vždy daří nalézt řešení a já chápu, ehm, že vlastně oceňuje práci EMA a za tomu děkuji. Budova. Ještě jsem se nevyjádřil k té budově. Pokud jde o budovu, tak eh, ta nová budova bude vybudována, postavena mm, a hotová by měla být v dubnu 2019. Část té budovy bude hotová v dubnu 2019 a celá budova v listopadu 2019, pokud se nemýlím a nabídli nám také budovu, ve které bychom mohli působit dočasně. My na tom pracujeme, všechny naše týmy. Jeden tým EMA se tomu věnuje nepřetržitě, máme tam také jeden nizozemský tým a víme, a očekáváme na setkání správní rady e, příští středu, že tady e, dojde k nějakým dalším oficiálním krokům v této věci. E, plán B, ano, máme plán Z, ale každý, každý další krok může být spuštěn pouze v případě, že první plán nebude tedy že nemůže být spuštěn, dokud ten první plán nebude eh, plně vyjasněn a schválen. To je vše, co mohu říci v tuto chvíli. Nevím, jestli jsem něco nepřehlédl. Eh, nařízení o klinických pokusech. V tuto chvíli zatím ještě nemáme nový harmonogram, který by se lišil od toho, který jsme představili v červnu monitorujeme tyto věci nepřetržitě a to za pomoci komise, která je nám stále k ruce a v tuto chvíli vstupujeme do fáze, kde budování databáze začíná nabývat konkrétních obrysů, což znamená, že se tady objevuje určitá míra komplex, komplexnosti a když provádíte nějaký test, tak eh, tady opravdu eh, máme obrovský, obrovskou eh, míru práce. Je tady mnoho nařízení, nařízení o transparentnosti, nařízení o ochraně údajů a A pak je tady také otázka obchodního tajemství a to vše musí být eh, v souladu s funkčností těch 28 eh, systémů, které musí být v interakci. A eh, teď je samozřejmě možné, že dojde k nějakým nedostatkům a že ta funkčnost nebude plně uspokojovat členské státy a samozřejmě každý z těch států může mít také odlišné očekávání. A navíc budeme mít eh, málo času, i když my samozřejmě eh, k tomu přistupujeme optimisticky, ale i ve chvíli, kdy to vše poběží, tak mnoho členských států možná nebude připraveno se připojit kvůli tomu, že eh, třeba nepadne mm, to rozhodnutí, které je potřeba, nějaká úroveň nebude v souladu s tím s tou prácí které, nebo s tím postupem té práce a na některé úrovni to ještě nebude hotovo. Eh, samozřejmě se s tím nechceme smířit, snažíme se dělat vše, co je v našich silách, ale až budeme ten systém testovat, tak se možná objeví nějaké nové požadavky, což samozřejmě do jisté míry bude zvládnutelné. A jak říkám, harmonogram se nesměnil, Můžeme očekávat, že v příštích týdnech dojde k bližšímu vyjasnění těch věcí a pokud ne v příštích týdnech, tak na počátku příštího roku. Děkuji, pane profesore. Jediná věc, kterou vám mohu říct, že vám přejeme vše dobré. A vzhledem k tomu, že nemáme nic do bodu různé, tak vám jen oznámím, že příště se sejdeme 11. ledna v Bruselu a ano, děkuji vám všem za to, že jste tady byli.